Uh, Vážení kolegové, dámy a pánové, máme čtvrtou část zasedání výboru ITRE. jsme velice rádi, že zde tentokrát máme na pořadu jednání opravdu velice vzrušující téma vesmírná strategie pro Evropu, veřejné slyšení. Vítám naše hosty. My jsme už včera vlastně začali o té strategii hovořit v souvislosti s přítomností pana místopředsedy komise Ševčoviče a paní komisařkou Běňkovskou, kdy jsme tady hovořili o spuštění té strategie ze strany Evropské komise před dvěma týdny. Bylo to 26. října toho dne tedy komise zveřejnila kosmickou strategii pro Evropu. A jak mnozí z vás vědí, tato strategie by nám měla umožnit posílit naši pozici a upevnit pozici lídra na světovém trhu, který se eh, týká vesmíru a měla by nám umožnit lépe využít výzev a příležitostí, které vesmír nabízí. Samozřejmě ve velice rychle se měnícím stavu kosmického průmyslu. Já si nejsem jistý, zda Evropa skutečně tím lídrem je. Jak si posilovat tu naši pozici, to znamená, že v podstatě jsme tím lídrem. A já se chci zeptat našich panelistů, zda skutečně jsme tím lídrem, protože se zde hovoří o podpoře, posilování toho prvenství. A také bych chtěl připomenout, že v červnu jsme přijali k tomuto tématu dvě rezoluce. Jedna se e, týkala e, rozbíhání kosmického trhu a druhá se týkala využití kosmu v otázkách bezpečnosti a obrany. Rozdělíme naše dnešní slyšení na dvě části a v každé části budou hovořit dva řečníci. Chtěl bych požádat naše hosty, aby nehovořili déle než, dejme tomu, 10 minut, protože by bylo dobré, abychom potom měli čas na diskusi. Ale samozřejmě, pokud bude něco, jak si potřeba dovysvětlit, tak ty vaše prezentace jsou dostupné i v PowerPointových prezentacích. Takže zahájíme to první tu první část setkání. A naším prvním řečníkem je pan Carlo Des Dorides, výkonný ředitel Evropské agentury pro vesmír. Vy jste zodpovědný za tu agenturu, to znamená, že zodpovídáte i za konkrétní kroky v celoevropském měřítku. A mám na vás ještě jeden dotaz, pane řediteli. Rádi bychom se dozvěděli, jak obecně funguje, fungují vztahy mezi Evropskou agenturou a národními agenturami. Protože vždycky si uděláme lepší obrázek o tom, co děláte a co navrhujete, když máme dobrou představu o propojení těch centrálních agentur s těmi národními. A samozřejmě potom si rádi vyslechneme i zbytek vaší prezentace. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych v první řadě poděkovat za pozvání na toto slyšení a za to, že mám možnost vysvětlit, co dělá naše agentura. Pokud jde o váš první dotaz. Myslím si, že odpověď nalezneme na tom prvním slajdu. Zda, zda je tedy Evropa skutečně eh, na předním místě. Pokud jde o činnost naší agentury, my jsme regulační agenturou, združujeme všech 28 členských států plus Evropskou komisi a konkrétně se věnujeme systému EGNOS a Galileo. Nezabýváme se tedy celou oblastí vesmírné problematiky. Máme velice úzké vztahy s Evropskou komisí, ale také s ESO, Evropskou kosmickou agenturou. Podepsali jsme nyní důležitou dohodu. Evropská Kosmická agentura, ta má za úkol spouštění a používání těch systémů a my máme potom na starosti ty systémy. Tímto jsme vlastně jedineční, protože jsme v podstatě první agenturou v kosmické oblasti, která má za cíl by poskytovat služby, jejichž cílem je podpora trhu. Víc se toho asi dozvíte z té mé prezentace. Dovolte mi tedy, abych eh, přešel k prvnímu obrázku. Zde máme jakýsi pokus vysvětlit, co agentura dělá. A to prostřednictvím čtyř hlavních os Evropské vesmírné strategie, o které zde dnes hovoříme. Vidíte zde ty čtyři hlavní funkce agentury. My jsme se domnívali, že Toto bude ten nejvhodnější způsob, jak vysvětlit, na co se zaměřuje. Jde tedy o inženýrské služby, dodávky služeb, rozvoj trhu a bezpečnost. Začněme tou první osou vesmírné politiky. To je maximální využití přínosu vesmíru pro společnost a evropské hospodářství. To je první pilíř té strategie. A co konkrétně v této oblasti děláme? nemám příliš mnoho času, takže vám poskytnu několik konkrétních příkladů. Za prvé, pokud jde o EGNOS, což je takový předchůdce systému Galileo, zde po asi čtyřech letech máme 200 evropských letišť, která v Evropě systém EGNOS využívají. V některých zemích, například ve Francii, jsou již vyvinutá letadla, která v podstatě nemusí používat tu jaksi pozemní infrastrukturu a využívají pouze systému EGNOS. A druhým důležitým úspěchem je to, že v červenci tohoto roku jsme vyvinuli první smartphone, který je plně kompatibilní se systémem Galileo. A to je, myslím, velice důležité a dosvědčuje to velký zájem průmyslu o Galileo a EGNOS. Co budeme dělat v budoucnosti? Máme před sebou zvládnutí zásadních technologických trendů a klíčových výzev. Zde bych chtěl zmínit především autonomní řízení vozidel, tedy řízení vozidel bez řidičů. Budoucnost automobilového průmyslu eh, spočívá právě v tom, a nebudeme asi využívat pouze systému EGNSS, ale jsme v kontaktu s hlavními průmyslovými hráči, tak aby auta budoucnosti měla již zabudován systém pro využívání satelitní navigace. Pokud jde o druhý pilíř, podpora globálně kompetitivního evropského sektoru. Zde využíváme bohatých zkušeností z uplynulých let. V rámci programu FPS7 zde máme téměř 100 projektů plus asi 40 z nového programu Horizont 2020 a soustředíme se především na vyvíjení nových aplikací a služeb. A i zde se objevuje celá řada zajímavých nových nápadů, které se snažíme podporovat, pomáhat eh, novým podnikatelům, aby vstoupili do tohoto velice zajímavého podnikání. A důležitá je i úloha agentury jakožto katalyzátoru, který slučuje celou řadu různých kompetencí a rolí. Jedním z příkladů je opět eh, civilní letectví, kde když jsme před eh, lety začínali, tak tam vlastně vůbec nic nebylo a my jsme museli jaksi eh, propojit poskytovatele navigačních systémů, výrobce letadel, letiště a další hráče. A nyní máme systém EGNOS, který, jak jsem již říkal, je v Evropě velmi široce využíván. Čím se bude agentura zabývat v budoucnosti? Bez pochyby budeme i nadále spolupracovat v rámci horizontu 2020, který se ukázal jako velice užitečný nástroj. K dispozici máme ale i další nástroje, ty takzvané fundamental elements, základní elementy, které se soustředí především na rozvoj přijímačů a samozřejmě jsme v kontaktu i s veřejnou zprávou. Pokud nás například požádá o pomoc při eh, speci- vývoji různých veřejných systémů, například se to může eh, týkat výběru mítného na dálnicích. A v Evropě stále častěji tyto systémy výběru mítného využívají právě EGT. Eh, e NSS. Další pilíř posílení nezávislosti Evropy v přístupu a využívání vesmírnu, vesmíru v bezpečném prostředí. V současnosti jsme svědky stále větší závislosti na GNSS. Je nedělnou součástí našich každodenních životů. Zároveň ale zjišťujeme, jak jsou ty systémy zranitelné. A proto se klade stále větší důraz právě na zabezpečení. A zde bych chtěl říci, že agentura může být vlastně v současnosti považována za jednoho z hlavních aktérů, který se zabývá bezpečností a zabezpečením. Máme bezpečnostní centrum v Paříže, tam je asi 30 eh, pracovníků, kteří monitorují bezpečnost 24 eh, hodin denně, 7 dní v týdnu. Zaměřujeme se také na ten eh, segment PRS. Tam se to týká kódovaných signálů, které bude využívat trh na poli obrany. Tam používáme velice specifické technologie, což samozřejmě je něco, co se nedostane na běžný obchodní trh. A potom máme v rámci agentury radu, board, která vlastně provádí certifikaci těch bezpečnostních požadavků. Tam v té radě jsou zastoupeny všechny členské státy a agentura poskytuje technickou expertízu. Jejímž cílem je zaručit, že veškeré požadavky na bezpečnost v tom systému jsou splněny. Čtvrtá dimenze vesmírné strategie, to je posílení úlohy Evropy jakožto globálního aktéra a podpora mezinárodní spolupráce. Na obrázku vidíte oblasti, kde je agentura prostřednictvím různých projektů přítomná. Aktivně podporujeme Evropskou komisi v jejich eh, mezinárodních akcích. A zároveň bych rád řekl, že jsme eh, svědky velice eh, slibných uh, náznaků, máme určité velice slibné signály, kdy jeden průmyslový hráč podepsal v Koreji smlouvu na rozvoj systému podobného, jako je systém EGNOS, což si myslím, že je opravdu pro průmysl velkým úspěchem. Ale zároveň je to úspěch pro Evropu jako takovou, protože to dokazuje, že jsme se skutečně dostali na špičku toho vývoje a ta konkurence samozřejmě je velice náročná, protože hlavním konkurentem jsou samozřejmě Spojené státy. A dostávám se k závěru své prezentace, kde zhrnuji činnost agentury. Je zde opět tedy ten seznam poskytování, fungování a služeb, bezpečnost, rozvoj trhu, řízení, věda a výzkum a komunikace a podpora. To znamená, my skutečně se nesoustředíme pouze na psání nějakých zpráv, ale děláme konkrétní kroky a myslím si, že máme poměrně ojedinělou expertízu v této oblasti. Doufám, že jsem během těch několika minut vám dokázal poskytnout eh, dobrý přehled o činnosti agentury. Možná ještě jedna připomínka nakonec, ta se týká zdrojů. Já vím, že to v současnosti není příliš oblíbené hovořit o finančních zdrojích. Nicméně byl bych rád, abyste věděli, že vše, o čem jsem hovořil, má na starosti asi 100 pracovníků a náš rozpočet je asi 1,45 miliardy eur za poslední čtyři roky. Takže tolik, pokud jde o zdroje. A my samozřejmě eh, často musíme eh, externě eh, zadávat poradenské služby, což k našemu rozpočtu jaksi příliš nepřispívá. Je to nákladné. Děkuji. Vy jste tam ale nehovořil o miliardách, říká pan předseda. Byly tam, ano, ano, bylo to opravdu 4,5 miliardy eur z veřejných zdrojů v letech dva, na léta 2014 až 2020. Takže to je poměrně slušná částka. Děkuji mnohokrát. A nyní bych rád požádal pana Batistona, který je předsedou italské vesmírné agentury a také je profesorem fyziky na univerzitě v Trentu. Viděli jsme nyní, jaká je situace ze strany GSA a nyní tedy se podíváme na pohled eh, jedné z národních agentur. Evropská agentura, respektive GSA, je tedy regulačním orgánem a z pohledu národní agentury je možné, že ten přístup bude zcela nebo dost odlišný. Děkuji za úvod. Hovoříme tady o roli národních agentur v evropské vesmírné strategii. Vesmír se v Evropě pojí s činností přinejmenším tří eh, institucí ESA, Evropská vesmírná agentura, která má 22 eh, no, eh, členů, to znamená, je to organizace, která združuje 22 členských zemí, některé z nich jsou vně Evropské unie. Potom máme EU, Evropská komise, tady jsme samozřejmě zastoupeni. A potom máme také Združení národních agentur, které Eh, řekněme, mají různé kontexty, různou velikost a také samozřejmě různé investiční možnosti. Já tedy budu hovořit o své agentuře, italské národní agentuře, protože ji eh, samozřejmě nejlépe znám. Teď eh, tyhle ty tři typy orgánů, jak spolu spolupracují, co se týče vesmíru. Ono je to velmi eh, zvláštní, protože v podstatě téměř ty tež země sedí u různých stolů a za, jsou tedy zastoupeny v těchto různých orgánech, ale někdy je přitom těžké, aby mm, eh, zdroje odrážely vlastně jejich cíle a ty zdroje samozřejmě také pochází z členských zemí. Co propojuje tyhle ty dvě roviny? Právě eh, ty národní agentury a potom samozřejmě také otázka zprávy a řízení. Takže když se na to podíváme jako ty tři hm, prvky, jak spolu vstupují v interakci, jak spolu reagují, interagují. Podívejme se například hlavního evropského programu komise. V posledních 15 letech se to obrovsky vyvinulo oproti začátku eh, této, eh, to, této dokády. Máme Galileo, Koperník a SST. Eh, teď vlastně tady zase vidíme ty interakce. Máme Galileo, jako přípa, příklad. Tady vlastně třeba se hovoří o, o poskytování e, servisu, datových aplikací e, vesmírné ekonomie, tím, že se využívají údaje z Galilea, že to může být tedy takto využito. A potom zde jde o studii budoucího vývoje Galilea, to znamená, jak v tom pokračovat. ESA tedy ta Evropská vesmírná agentura, implementuje tuto strategii, zajišťuje tedy, že je možné vyvíjet eh, a vypouštět eh, správně nastavené satelity, že dochází tedy k mm, různým operacím a poskytování službám. A potom ty národní agentury se zabývají PRS, v některých ehm, případech se účastní operací, zajišťují také poskytování služeb na národní úrovni a vyvíjejí aplikace a zajišťují, že i jejich ekonomiky mají výhody z, této, z tohoto programu. Kopernikus, to je trošku jiné. Evropská komise opět definuje hlavní prvky vývoje Koperniku, Kopernika v podstatě jdete o to, aby velká data ze satelitu mohla být zase využívána v ekonomice, tak aby jak Galileo, tak Kopernikus um, měli nějakou podporu na evropské úrovni i v jednotlivých členských zemích. Tady vlastně jde tedy opravdu o vývoj té vesmírné ekonomiky. ESA poskytuje satelity, provoz, eh, výzkum a eh, vývoj, eh, co se týče velkých dat a také integrovaných aplikací. A potom konečně členské státy zase jsou jakýsi výchozí bod, které zajišťují, že členské státy z toho mají i nějaké zase výhody a návratnost. SST, Space Situation Tracking, to je vlastně takový nový akční program komise, Tady máme vlastně dva prvky pouze, to je Evropská komise a potom ty národní agentury. Zase vznikají konzorcia národních agentur, eh, v níž diskutují o eh, těch operacích a aktiva, kde tedy vlastně samozřejmě je jim poskytována zelená pro, eh, programy. Takže vlastně neexistuje jedno, eh, jednotné pravidlo, které by platilo pro všechny tyto tři typy orgánů. Vždycky je to um, za nějakým konkrétním cílem nebo konkrétním účelem. Evropská vesmírná strategie je opravdu výhodným procesem, přínosným procesem. protože všechny tyhle ty tři prvky ESA, Evropská komise i členské státy mohly přispět do diskuse. A e, na jejím závěru potom byl tento dokument, který jasně definuje, kde jsme a kam bychom se měli vydat v Evropě jako celek. Já si myslím, že to tedy bylo zdařilé. Máme tady tyto pilíře, které by měly přinášet přínos Ehm, evropské ekonomice, ehm, potom samozřejmě také posílení eh, globálně konkurenčního a inovativního evropského vesmírného sektoru, posílení evropské autonomie v eh, otázkách vesmíru, také posílení evropské role v této oblasti, samozřejmě s prostřednictvím tedy využití stávajících programů, jako Galileo Copernicus SST, ale také eh, s výhledem na to, že budou budoucí programy, jako je Govsatcom, pak jsou to samozřejmě ty nosiče, launchers a IOV, IOD. Takže Tady jde prostě o to, aby ekonomika měla zisk z vesmírných programů a agentura vlastně je takový prvek, který propojuje ty komisy s členskými státy Budu mít eh, přednesu dva příklady toho, jak italská vesmírná agentura přispívá k tomuto vzorci. Je to tedy na základě toho, že vesmír se mění a velmi rychle. Tahle ta fotografie ukazuje, že eh, byl nastaven eh, tento nosič, který má vysílat nanosatelity pro sledování země. Planet.com, to je velmi úspěšný eh, podnik, který už eh, vyslal eh, stovky těchto nanosatelitů. Aha. Využívá se tedy vesmírná stanice pro aplikace. V podstatě tady jde zase o znovu využití rakety také, aby prostě se eh, využili nebo znovu uplatnili náklady, které byly investovány třeba do vývoje takovéto rakety. agentury a průmysl tedy se musí eh, vypořádat se všemi těmito změnami. změnami. To znamená, musí přizpůsobit své vesmírné politiky. Musíme zajistit eh, interakci mezi těmi třemi orgány, aby reagovaly na tyto výzvy. Vesmírná ekonomika je tedy základním, zásadním prvkem naší diskuse. Je to vlastně nový typ ekonomiky, který využívá vesmír. To znamená vlastně hodně údajů, které je možné tedy eh, vlastně uplatnit eh, v internetu, poskytování služeb. To znamená služby prostřednictvím dat, prostřednictvím internetu, to může znásobit některé projekty tak, aby vlastně ta e, jejich cena byla výhodná, takže vlastně je možné takhle e, vytvořit velké množství e, blahobytu nebo bohatství za krátkou dobu. Co tedy děláme v Evropě, abychom stimulovali svou vesmírnou ekonomiku? Stačí to? Mm, děláme to taky včas eh, nebo ve, ve, ve správném časovém harmonogramu. A když se podíváme na náš eh, institucionální rozpočet, eh, tady vlastně jde o součet členských států, jejich příspěvků, tak e, tady vlastně vidíte, že jsme tak zhruba na druhém místě mezi USA e, a NASA a Ruskem. Zase záleží na výpočtu, e, protože tady vlastně vidíme ty červené kruhy, které představují jak národní příspěvky, ale částečně jsou to i příspěvky ESA. A část z toho se také vrací zpátky na komisi, takže Jde o to, jak to spočítáte, ty eh, kruhy by mohly být větší nebo menší. Takže o to vlastně v Evropě jde, protože to je součet mnoha aktivit. A pokud chceme být úspěšní, tak musíme být dobře koordinováni. V Itálii to děláme abychom zajistili, že tento mechanismus, který je samozřejmě zastoupen i na národní úrovni, protože máme celou řadu zainteresovaných stran, tak chceme to udělat takto koherentně. Ustanovili jsme novou organizaci na úrovni kanceláře premiéra, tak abychom tedy eh, měli eh, takto zastoupenou vesmírnou agenturu na národní úrovni. Samozřejmě eh, je to vlastně tato politika se vytváří také v, ve spolupráci s výzkumnými pracovníky, s e, akademiky, se zástupci průmyslu a tak dále. Kromě toho máme e, takzvanou agenturu, která se jmenuje ČIPE, která schvaluje e, prvky vesmírné ekonomiky, také co se týče rozpočtu Máme zde také slibné možnosti, co se týče eh, partnerství veřejného soukromého sektoru pro financování. Zase tady máme příklad toho, co taková agentura může dělat. Taková eh, Národní agentura může třeba eh, testovat nové technologie, které se časem mohou stát třeba infrastrukturou na evropské úrovni ESA má schopnost vytvářet velké komplexní infrastruktury, ale vlastně samozřejmě ten návrh na vytvoření nějaké infrastruktury může pocházet právě z národní agentury, která prostě přijde s dobrým nápadem. Například v Itálii máme takovou infrastruktury, eh, který je vlastně jediný systém pro dvojí užití v Evropě, Eh, potom můžeme také poskytovat tedy eh, data jak pro eh, civilní, tak vojenské využití. Mm. A řekněme, že to obrovské množství informací, které takhle jsou k dispozici. Tady vlastně jsme měli Sentinel-1, to je tedy satelit SAR-1, ale zase vlastně e, tady máme třeba dvě různé věci. Tady vidíte Florencii. Tohle to je oblast, která se propadla e, v, e, možná jste to četli v novinách, ta cesta se tam úplně propadla do řeky a my jsme schopni vlastně tohleto namodelovat v obrovském rozlišení, abychom viděli, co přesně se tam pohybuje, kterým směrem. Tady vidíte vlastně i tu citlivost Sentinel-1 a Tady vidíte citlivost kosmo, ta je desetkrát vyšší, protože vlastně vznikla za úplně jiným účelem. Takže to znamená, že vytvářím, využíváme tyto kompetence, abychom vytvářeli eh, aplikace, které se doplňují, abychom tedy měli takhle vytvořenou eh, satelitní infrastrukturu pro zemi, jako je Itálie. Jiným příkladem je zase mm, přístup do vesmíru. Itálie dlouhodobě vytváří eh, ty malé nosiče, jako nosič Vega, který je součástí eh, takové italské rodiny spolu s eh, Ariane 5 a 6. Vzniká to tedy na národní úrovni, ale bude to samozřejmě výhodné i pro EZU, protože tady vlastně jde o rozvoj, řekněme, rodiny, která už se využívá na trhu. A potom samozřejmě můžeme také vytvářet třeba řekněme rakety, které budou mít menší eh, negativní dopady na životní prostředí a podobně. Takže tohle to jsou prostě užitečné nástroje pro, i pro komisy v budoucím využití eh, politiky. V tuto chvíli se hodně diskutuje o tom, jak zajistit, že ve chvíli, kdy máme tedy nějakou konkurenceschopnou rodinu eh, raket, jak zajistit, že tento proces bude ekonomicky organizován na evropské úrovně, tak aby zajistil, že nosiče institucí jsou organizovány a prodávány tak, aby to mělo přínos pro naše trhy. A my opravdu žádáme komisi, aby se tomuto věnovala, téhleté otázce. Je to samozřejmě součástí evropské strategie. Takhle vlastně ukazujeme, jak národní agentury přispívají k definování politiky na národní úrovni. Děkuji za váš projev i prezentaci. Teď nás čekají otázky a připomínky. Pan Marinesku za skupinu ELS. Děkuji, pane předsedo. Mám tři otázky. Je dobré, že Korea sleduje naši práci EGNOS, ale kdy pokryje EGNOS celé území EU, je to pro nás velice důležité. Je důležité, aby členské státy měly přístup k této technologii. Za druhé, co si myslíte o alokaci pro vesmír z evropského rozpočtu a co v tomto směru dělat v budoucnu. A za třetí, jaké by mohly být důsledky Brexitu pro vesmír. A jak v tomto smyslu budou vyznívat výsledky voleb v USA? Ano, děkuji vám. Tak eh, z pohledu pozorování kosmu. Je to jasné. Děkuji, bylo to stručné, jasné. Teď prosím pan Zanonato za SND. Děkuji, pane předsedo. Je pravda, že ty dotazy byly jasné a stručné, ale nevím, zda ty odpovědi na ty poslední dvě otázky budou také tak stručné a jasné protože to byly velice obecné dotazy. Nicméně chtěl bych mnohokrát poděkovat oběma řečníkům, protože jejich projevy byly velmi zajímavé a děkuji také za ty velice jasné prezentace, které jsme viděli na obrázcích. Rád bych si ale některé věci vyjasnil. Vzhledem k té velké zkušenosti na mezinárodním poli, kterou máme, tak se mi zdá, že ty čtyři pilíře strategie by měly umožnit Evropě skutečně být úspěšná v tom, v té mezinárodní konkurenci a že by nám měly umožnit držet eh, krok eh, s tím rychlým vývojem na mezinárodním trhu. Chtěl bych se zeptat, jak se na to díváte. Za druhé, Chci se zeptat, tady jsme schopni zaručit stejnou kvalitu a stejné rovné pracovní eh, hrací podmínky, eh, jak si vůči těm ostatním světovým hráčům. To je samozřejmě v souvislosti s tou první otázkou. A potom eh, chci zmínit problematiku kosmického odpadu a kybernetických hrozeb. A chci se zeptat, jaká spolupráce zde existuje na mezinárodní úrovni, tak abychom mohli čelit těmto hrozbám. A potom na adresu pana profesora Batistona mám ještě jeden dotaz, respektive více dotazů. Ten První se týká toho, jakým způsobem Čína a India rozvíjejí svou činnost v kosmu a jak se díky jejich aktivitě mění ta vesmírná geopolitika. A potom v Itálii chci se zeptat, jaké kroky byly podniknuty na úrovni politické i na úrovni eh, zásahu do agentury, aby jaksi byla podpořena její činnost. Děkuji. Below the time limit. Stihl jste to velmi rychle, v časovém limitu, úžasné a stejně jasné jako u pana Marinesku. Skvělé výsledky. Prosím, paní Van Posjut. zastupuje EKR. Ano, přesně tak. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také našim dvěma řečníkům za velmi zajímavé informace. V podstatě tu vystupuji jménem svého kolegy Evžena Tošenovského, který musel odjet do Prahy a požádal mě, abych vyjádřila následující otázky. Souvisí už s tím, na co se ptal pan Marinesku. Jeden z klíčových prvků úspěchu evropského programu GNSS je rozvoj a implementace Galileo a uh, Galileo chipsetů. Oceňujeme mechanismus financování zpravovaný GSA, ale přesto myslíte si, že EU dělá dost v této věci? To je první otázka. A druhá otázka se vztahuje k budoucí britské účasti na programu Galileo. Myslíme si, že Spojené království bude nadále naším silným strategickým partnerem. Jak vnímáte budoucí dopad Brexitu na práci agentury a zejména pokud jde o bezpečnostní centrum, eh, pozemní segment ve Spojeném království a jeho zámořských územích? Děkuji. Doufám, že jsem byla stejně rychlá a stručná jako ostatní. Ano, je to úžasné. Kdykoliv eh, se mluví o kosmické politice, je to přesné a jasné. A uvidíme, co pan Kohlíček. Děkuji. Eh, já bych dodržel tu stručnost mých předchůdců. Mám tři otázky. Za prvé, současné užití satelitní technologie na e-call, o tom jsme se bavili v minulém období volebním několikrát, kdy to nastane. Za druhé, vztahy ke kosmickému programu Rusku a Čína, ano, jak s Ruskem, s Čínou, protože kolega se ptal na Spojené státy, já se ptám na Rusko a Čínu. A za třetí, koncepce opakovaného užití nosiče a rakety. Které části lze podle vás opakovaně užít a na čem se už pracuje? Děkuju. My goodness. Well, dear friends. Skvělé. Přátelé, jelikož jste byli tak struční, musím doplnit své otázky. Možná budou trochu další, za to se předem omlouvám. Náš první řečník. Vás se chci zeptat na otázku zdrojů agentury. Problém zdrojů a problém lidských zdrojů, zaměstnanců. Můžete nám k tomu říct něco podrobnějšího? A druhá otázka Mluvil jste také o bezpečnosti, kybernetická bezpečnost, terorismus. Zohlednili jsme vše? Přičemž víme, že Galileo bude brzy v provozu. Další věc se týká komunikace. Jak lépe informovat veřejnost o přínosech kosmu? Někteří kolegové včera eh, v diskuzi s komisaři Ševčovičem a Pěnkovskou mluvili o těchto problémech. Takže problematika agentury, to je velmi důležité, a pan Batista, pan Batiston, vás se chci zeptat na následující. Ta situace týkající se kosmu v Evropě je poměrně komplikovaná jak to učinit koherentnějším, jak to vyjasnit i pro nás, členy Evropského parlamentu. A pokud jde o úlohu Evropské kosmické agentury, pozvali jsme ji na, pozvali jsme zástupce této agentury na zasedání, příští zasedání výboru ITRE. Je to pro nás velmi důležité. A poslední otázka. Velmi rychle se vyvíjí situace přístupu do vesmíru. Jsou tu snahy na soukromé rovině v USA. Máte nějaké konkrétní myšlenky, pokud jde o přístup do vesmíru? Protože možná i vesmír může být v tomto ohledu omezený. Chtěl by se teď někdo vyjádřit? Ještě někdo další má otázky? Ne? Děkuji, pane předsedo. Začnu otázkou pana Marinesku. Nejprve, pokud jde o pokrytí EGNOSu. Připravujeme nové vypuštění, které vylepší pokrytí. Bude se jednat o všech 28 členských států. Je pravda, že máme některé drobné problémy, na jihu, východě Evropy a také ve Středomoří. Je pravda, že pokud chceme mít plné pokrytí, musíme jít mimo Evropu. A teď e, máme třeba situaci na severu Afriky, která není jednoduchá. Řeknu to takto. Pokud jde o alokace z evropského rozpočtu pro vesmír, stačí to? Omezil bych tuto otázku na GNSS. Mohu říci, že pokud jde o GNSS, rozpočet alokovaný pro tento finanční výhled je v této fázi považován za adekvátní. Ale rozhodně se teď díváme do příštího finančního výhledu a musíme být opatrní, aby všechny prvky, kapacity tam byly podchyceny, protože půjde také o vytváření nového systému a bude potřeba vyhradit finance na tento vývoj. Poslední dvě otázky byly složité. Brexit a volby v USA. A k Brexitu byla ještě další otázka od paní Fan Bosuit. Pokud jde tedy o Brexit, můžeme říci, že přístup, který zastává DG Growth, je nepředjímat výsledek jednání, která brzy začnou. Spolu s komisí jsme součástí pracovní skupiny, která má analyzovat potenciální kritické, kritická místa, ale v této fázi nepodnikáme žádné kroky. Vyčkáváme. Z mého pohledu čeká mě práce eh, na zajištění pracovní síly. Mám co dělat, abych zachoval tyto zdroje. Je to velká výzva. Pokud jde o nedávné volby v USA, dovolte mi, abych to příliš nerozváděl. Je to, je to složitá otázka. Nicméně chci říci pár slov ke vztahu k USA. To je důležité. Předčasem jsem navštívil Washington, ministerstvo zahraničí a jeden úředník eh, se na mě obrátil, řekl, Karlo, možná před deseti lety jsme udělali chybu, teď uznáváme hodnotu toho systému Galileo a myslím si, že mandát, který poskytla Rada v červenci, zahájit jednání mezi komisí a vládou USA je velice důležitý. Tento mandát znamená, že proběhne první vyjednávání v Praze a takto je to vlastně uznání pro Evropu. Ta volba, kterou jsme přijali před několika lety, byla zřejmě správná. Teď otázka pana Zananáta hovořil o čtyřech pilířích kosmické strategie. Zda jsou adekvátní v soutěži na mezinárodním trhu. Myslím, že ano. Myslím, že tady mohu podpořit, co řekl pan Batiston. Ten dokument je dobrý, stručný, k věci, ambiciózní. Samozřejmě se to musí přenést do konkrétních kroků. Ale myslím, že skutečně je to vše na adekvátní úrovni, co se týče mezinárodního trhu. Pak zněla otázka, co můžeme udělat, abychom zlepšili tu konkurenceschopnost s dalšími kosmickými mocnostmi. Myslím, že pan Batiston už také na to poukázal. Myslím, že Evropa stále ještě eh, má problém fragmentace v různých oblastech. Je tu mezinárodní úroveň, ale také na evropské úrovni. Myslím, že bychom mohli dosahovat lepších výsledků. Problematika vesmíru je rozdělená mezi různá generální ředitelství a ne vždy si jedno uvědomuje, co dělá to druhé. Myslím si, že musíme něco udělat pro to, abychom zvětšili a zlepšili povědomí o tom, co může kosmos znamenat, jaké, jaké přínosy může mít pro různé sektory, například v námořní oblasti a podobně. Je potřeba odvést kus práce, abychom lépe propojili ty různé aktéry. Pak eh, nevím, jestli jsem si správně zapsal otázku Ptal jste se ještě na bezpečnost, pane Zanonáto. Zda jsou tu nějaké kritické faktory? A myslím, že také pan předseda se ptal na podobnou věc. Zaměřím se opět na GNSS. Myslím, že ta odpověď k vesmíru jako takovému by byla širší, ale pokud jde o GNSS, tam vždycky hovoříme o bezpečnosti a rizicích nemůžeme předpokládat, že ten problém dokážeme eliminovat. Vždycky je tu problém zbytkového rizika. Myslím, že systém byl adekvátně nastaven, aby dokázal čelit těmto hrozbám. Problém je, že bezpečnostní hrozba není pevně daná, vyvíjí se na každodenní bázi, tedy téměř na každodenní bázi. Takže je třeba čelit novým hrozbám a sledovat tento vývoj. To je teď ten kritický faktor, který zde vnímám. Ale chci zdůraznit, že pokud jde o GNSS, věnujeme tomu velkou pozornost. A myslím, že celkově se nám daří. Teď k otázce paní Van Bosuit. Ptala se na chipset Galileo. Už jsem zmiňoval nedávné dobré zprávy. Myslím, že celkově dnes máme 40 světových modelů NSET, které již využívají Galileo. To je dobrá zpráva vzhledem k tomu, že ten systém ještě není plně nasazen. A to je výsledek velkého úsilí agentury. Prakticky co týden hovoříme s hlavními aktéry ve světě. Z USA, aktéry z Ázie. Bohužel nemáme mnoho takovýchto partnerů v Evropě. To je určitě slabina. Máme jediného aktéra, v této důležité věci, to je oblast, kde by Evropa měla dělat více. Základní prvek je rozpočet. Jsem rád, že jste to zmínila. Zejména jde o přijímač pro GNSS 100 milionů euro na daný finanční výhled. Otázka zněla, zda to stačí. Nikdy to nestačí. Celkově Evropě tolik neinvestujeme do rozvoje přijímačů a aplikací jako USA. Takže to je také oblast, na kterou, se, je, na kterou je třeba se zaměřit v dalším finančním výhledu. Myslím, že k otázce Brexitu už jsem se vyjádřil. Poslední věc ještě ke zdrojům, pane předsedo. V zásadě jsem říkal, že letos je to zhruba 103. Pokud se podíváme na eh, jednotlivé směry naší činnosti, mohu říct, že je to každodenní výzva. Ale především jde o to, že velmi spoléháme na konzultanty, outsourcing. A to není efektivní z rozpočtového hlediska. A potom v případě takovýchto smluv ten know-how je mimo agenturu. Chci předložit novou žádost, rozpočtovou žádost na DG Growth, abychom dospěli k lepší rovnováze mezi pracovní zátěží, odpovědností a zdroji. Ještě závěrem ke komunikaci. To je velmi dobrá připomínka. Vždycky je tu nějaký problém. Přitom potřebujeme komunikovat s různými klienty, s různými partnery, musíme sdělovat přínosy, které má GNSS, informovat o nich. Uvedu nedávný příklad. Někteří možná sledovali naše poslední akce v Bruselu. Dom navštívil také Brusel, prošel celou Evropu a navštívil ho 100 milionů návštěvníků. To je případ toho, příklad toho, jak lépe komunikovat s veřejností. Děkuji. Prosím pana Batistu. Děkuji, pane předsedo. Vyjádřím se také k několika otázkám. Některé již byly v podstatě zodpovězeny mým kolegou. Rozpočet. Různé analýzy naznačují, že investice do vesmíru přinášejí návratnost až dvojnásobnou či šesti, sedminásobnou v závislosti na času, typu aplikací a tak dále a je to mimochodem solidní analýza, byla provedena opakovaně v různých zemích, v různých prostředích. Takže je to jasný důkaz toho, že investice do vesmíru, do kosmu mají přínos pro ekonomiku a pro společnost. To, co jsem ukázal, ukazuje, že Evropa 500 milionů lidí víc než USA, víc než Rusko, by mohla eh, opravdu investovat víc. Je tu prostor pro další investice. Je to opravdu motor ekonomiky, vede to ke zlepšení kvality života. Takže je to opravdový motor, kterého bychom měli více využívat pro eh, naši ekonomiku. Měli bychom tedy k tomu přistupovat s otevřenou myslí. Není tu žádné kouzlo, je tu historický prvek a komise v posledním desetiletí jednala způsobem, který eh, zcela změnil to panorama, ale pořád ještě stojíme za USA. Zaostáváme. Teď Trump Tak to byla zvláštní noc, ale je třeba se zamýšlet nad tím, co se bude dít teď. Určitě dojde ke změně. Ale myslím, že jedna věc je důležitá. Evropa bude stát před výzvou, že v některých oblastech, také možná v kosmu, bude stát sama z hlediska ekonomiky je to velmi relevantní. To je výzva, ale také příležitost. Máme SST, PRS, Galileo, eh, možná eh, pozorování, eh, pozorování země. Tady budeme do značné míry stát sami a mohli bychom k tomu přistupovat pozitivně, nejenom vnímat ty problémy. Teď eh, k připomínkám pana Zanonáta. Mluvil jste o pilířích kosmické strategie. Jsou zvoleny správně? Myslím, že úsilí komise při přípravě této strategie bylo dobré, odvedli do, dobrou práci a my si toho ceníme. Italská kosmická agentura se snaží přispět, účastníme se mnoha setkání s dalšími agenturami. Řekl bych, že ano, je to výborný začátek. Musíme zvážit, eh, že otázka kosmu eh, v EU je stará asi 14 let. A v podstatě se to začalo více rozvíjet až v poslední dekádě a už bylo dosaženo obrovského pokroku mnoha výsledků. Proto ten dokument vnímám jako velmi dobrý, dobře odráží současnou situaci. Je ale pravda, že je třeba ho periodicky přeskoumávat, protože věci se mění. Mezi mnoha věcmi, které jsou v té strategii, věc, která mi dělá největší starosti, nejsou peníze. Protože peníze to se dá změnit politickým rozhodnutím. A není to ani technologie, protože Evropa má v mnoha oblastech vynikající technologii, vynikající průmysl v různých členských státech. Pracovníci jsou dobře proškolení a připravení. Ale jde o přístup tohoto starého kontinentu k riziku. Zdráháme se riskovat v těchto iniciativách jsme málo ochotní riskovat, abychom něčeho dosáhli. Je to jakási kultura, když selžete, je to váš konec. To je opačný přístup než za oceánem. Přitom, když riskujete párkrát selhat, to se stává a o něčem pozitivním to svědčí. Je to přístup, který bychom měli změnit. Je to tedy kulturní kontext. Možná v Evropě by členské státy mohly přispět různými přístupy. To je našem bohatství, kdy různé kultury mohou přinést motivaci. A v kontextu vesmíru je to z mého pohledu největší výzva. Schopnost prosadit se v tom rychle měnícím se světě, riskovat a stanovit si ambiciozní cíle. Pak to byl dotaz na Čínu a Indii. Je to součást otázky vesmírné diplomacie. Podobně jako vědecká diplomacie, tak kosmická diplomacie prokázala pevné vazby, které jsou v konečném důsledku velmi nápomocné spolupráci Mám 20 letou zkušenost spolupráce s Čínou. Čína je vůdčím spolupracovníkem v průzkumu, ve vědeckém výzkumu a věřím, že to napomůže otevřít mnohé oblasti ekonomické i politické. Měli bychom tedy tento rozměr posílit. Itálie, pan Zanonato se ptal. Já už jsem to zodpověděl. Snažili jsme se o globálnější, koordinovanější přístup a docela se nám to vyplácí. V posledních letech se rozpočet eh, naší agentury výrazně navýšil a ty nové finance eh, dostupné letos v létě k tomu přispívají. Také jde o spolupráci PPP. Potom otázky pana předsedy. Ano, kosmické panorama je komplikované v Evropské unii. Před Lizabonskou smlouvou, předtím než EU vstoupila do této hry, jsme měli ESU a národní agentury. Úloha agentury ESA byla jasná, úloha agentur byla jasná, národních agentur – a agentury v zásadě financovaly ESU, aby společně dali dohromady dost zdrojů na pilotní projekty, na zkoumání vesmíru, aby dělali věci, které na úrovni jedné, jediné agentury by nebyly možné. Potom EU přišla s velmi ambiciozní a důležitou strategií. A myslím, že tu ale přetrvává určitý prvek soutěživosti mezi těmi orgány. A je třeba to vyjasnit. Je třeba vyjasnit, kdo dělá co, aby ESA neměla obavy z komise a aby komise nepodceňovala ESU. Pokud to nevyjasníme, bude to soustavně vytvářet určité problémy. Já v, tom, v této oblasti působím relativně krátce, jen dva a půl roku, takže mohu ještě vnést nějaký čerstvý vítr, ale eh, myslím, že je tu otázka nováčků a pravidel hry, které nebyly vyjasněny. ESA má obrovské možnosti. ESA je v podstatě hranice zkoumání nových věcí a komise má samozřejmě také velkou technickou kompetenci. Zabývá se také aplikacemi pro společnost, přínosem pro společnost, ale není to jasně vyjádřeno. Nebylo to jasně definováno a to podle mě je určitý typ problému. Ano. E, já jsem tedy pochopil, že hovoříte o ESA a Evropské komisi. A co GSA? GS, zástupce GSA zde také s námi sedí. Ano, to je výborná otázka komise se snažila, aby GSA byla kompetent, technicky kompetentní v určitých oblastech, což je velice důležité třeba pro Galileo, který je zásadní pro evropskou infrastrukturu. Nicméně to je velice široká a kriticky důležitá oblast, takže je velice důležité mít jaksi E, někoho, kdo se bude věnovat pouze systému Galileo. Myslím si, že ESA se nějak neuchází o tento úkol. Pan předseda, ano, vy jste řekl na začátku, že GSA je regulačním orgánem. Podobně tedy jako Evropská komise. Ano, z toho pohledu zprávy tomu tak je. Tam jsou tedy účastny členské státy a komise. Ale hlavním zaměřením té agentury je poskytování služeb a spolupráce. A My se v podstatě díky práci ESA můžeme soustředit na rozvoj nových technologií a spouštění toho systému. V podstatě díky tomu můžeme jak si toho systému využít pro poskytování služeb. Takže zde nejde o nějaké vzájemné konkurování si. A jsou zde i další příklady, například EUMETSAT, kde se pod, což je vlastně e, taková odnož, která jaksi vyšla právě z ESA, pan předseda. Takže ESA není regulačním orgánem. Ne. Tam není žádná regulace. Dobře, dobře. Ano, ESA hraje důležitou roli ve formování těch průmyslových politik, ale myslím si, že to není regulační orgán. A ještě pokud tedy mohu, bych rád doplnil jednu věc, která se týká přístupu do vesmíru. Pokud jde o ty nosiče, o ty nosné rakety, tam je obtížné představit si, že by to mohla být výnosná činnost. Protože aby jste z toho měli zisk, tak by ten počet musel být tak velký, že by to překročilo eh, všechny nosiče, které byly dosud na světě použity. Možná kdybyste v tom biznesu byli 100 let, tak by to začalo být ziskové. Ale samozřejmě společnosti musí tvořit zisk, jinak se zhroutí. A z tohoto důvodu je prostě třeba, aby sem šly veřejné investice. I když eh, vezmeme Space 6, tak eh, tam v podstatě se na tom podílí NASA, ale musí se na tom podílet i soukromé subjekty. A zde v Evropě jsme v roce 2014 udělali důležitý krok v tom, že se snažíme vycházet vstříc potřebám trhu a snažíme se spolupracovat nikoli s ESO, ale již přímo s těmi zástupci průmyslu. A to byl skutečně velice zásadní posun. A počínaje lety 2020 až 2021 ti eh, poskytovatelé těch eh, nosičů nebo nosných raket budou si to vlastně si za to zodpovědní sami. Otázka je, zda to bude fungovat. To samozřejmě je věc, kterou by se komise měla zabývat, protože komise ty rakety ve velké míře používá. Komise je jedním z největších zákazníků. A určitě je třeba tuto otázku si klást velice upřímně, protože právo Evropy na přístup do vesmíru, který musí být jaksi nezávislý, tak eh, to je právo, které se nedá nějak ohrozit ale pokud by se to jaksi přenechalo pouze soukromým podnikům, tak se to nakonec zhroutí. A i v Rusku nebo v Číně jak si se postupuje tak, že i ty, že i ty největší podnikatelé v podstatě počítají s veřejnou účastí, jinak to dělat nejde. Pan Kohlíček, přejete si ještě něco doplnit? My apology, maybe you didn't understood my questions. Já se omlouvám, jste možná neporozuměl mým dotazům, ale pokud eh, tedy chcete, tak mohu zopakovat eh, svůj dotaz v angličtině, francouzštině nebo španělštině. Chci se zeptat na používání e-callu. Potom za druhé, kolik satelitů v současnosti má program Galileo přímo ve vesmíru? A třetí dotaz, jaký je vztah kosmických programů vaší agentury k programům, eh, které má Rusko a Čína. A potom jsem měl ještě otázku, která se týkala opětovného používání raket, motorů, krytů, nádrží, nosičů a tak dále. Ano, to máte ještě více dotazů, než stále měl na začátku. To trošičku není fér. Prosím, můžete na to stručně zareagovat? Musíme přejít k té druhé části našeho slyšení. Ano, já se omlouvám, že jsem nezareagoval na vaše, na vaše dotazy, já jsem měl nějaký problém s tím eh, tlumočením. Uh, ano, pokud jde o ten e-call, tak my jsme od toho očekávali hodně, od toho nařízení o e-callu, protože od roku 2018 to bude znamenat, že všichni výrobci automobilů v Evropě budou vybavovat své automobily přijímačem, jaksi palubním přijímačem, který bude propojen s Galileem. A Myslíme si, že to je dobrý příklad toho, jak regulace může eh, pomoci tomu, aby se Galileo skutečně uplatnil na trhu. Děkuji vám mnohokrát za tento dotaz. Myslím si, že GNSS eh, eh, skutečně k tomuto přispěje počínaje rokem 2018. Satelity v kosmu, v současnosti jich je 14 a příští týden 7. listopadu budeme mít první puštění dalších čtyř satelitů z francouzské Guajany. Je to v podstatě první spuštění jaksi čtyř satelitů na jednou, takže na konci roku jich bude 18 a příští rok budeme mít Ariane 5, to znamená čtyři další, takže Galileo postupuje rychle kupředu. Děkuji za zodpovězení dotazu. Já jsem také měl problém s, s tím, abych si vyslechl překlad spolupráci s Ruskem a Čínou. My vyvíjíme vědeckou spolupráci ve dvou oblastech. Mapování povrchu měsíce, kde využíváme údajů jedné z čínský, jednoho z čínských měsíčních eh, zařízení pro pozorování měsíce a naše kompeten... a máme informace z ze spektrální analýzy, tak aby to mapování měsíce bylo co nejpřesnější. A potom ještě spolupracujeme v oblasti hledání jevů ve vesmíru, které jsou spojeny s geofyzikálními jevy. Jinými slovy jde o monitorování zemětřesení a toho zda mohou být viděna z kosmu. Ale to je samozřejmě ve vztahu výzkumu. Je to v rámci vesmírné diplomacie, kterou rozvíjí Čína. Je to tedy nový druh spolupráce a také rozvíjíme e, spolupráci, pokud jde o vybudování mezinárodní e, vesmírné stanice s posádkou. Tam také vidíme prostor pro Čínu. Pokud jde o Rusko, s Ruskem diskutujeme o některých aplikacích, které se týkají studií v oblasti klimatických změn a e, obecně životního prostředí, například e, jsou to různé klimatické aplikace, zemědělské aplikace a opět je to tedy věc, která se týká výzkumu v oblasti klimatických změn. A potom naše e, kosmická agent, Potom tedy pokud je o tu použitelnost, novou použitelnost, tak máme nový program Prometheus, který se e, prodiskutovával na ministerské schůzce a to by mohlo být potom využito u rakety Ariane 7 na snížení nákladů. Děkuji mnohokrát oběma řečníkům za výborné projevy a také za odpovědi, které jste poskytli na naše dotazy. Bylo to vše velice zajímavé. A nyní přejdeme k druhému panelu a slovo dáme panu Tortorovi, a také panu Prunáriovi. Prosím oba, aby přišli sem dopředu. I A rád bych vás požádal, rád bych požádal pana Tortoru nejprve o slovo. Pan Tortora je eh, ředitelem Evropského institutu pro vesmírnou politiku, ESPI. Ještě to není agentura, to bude až příště. Já jsem tedy pochopil, že jde opět o výzkum, vědecký výzkum, technické záležitosti. Možná jde o základní výzkum, případně další typy inovací. Byli bychom rádi, kdybyste nám mohl říct něco o této zajímavé problematice. Děkuji mnohokrát, pane Busku. Já jsem velice rád, že zde mohu hovořit v této své nové pozici, protože jsem byl jmenován teprve před několika měsíci. Náš institut ESPI je v podstatě jakýmsi think tankem, který se věnuje, řekl bych, úvahám a provádění studií o vhodném vývoji evropské vesmírné politiky, ale sledujeme také to, co se děje ve zbytku světa. Hlavní centrum máme ve Vídni, což je skutečně dobrá lokalita pro rozvíjení takovýchto činností, protože Vídeň je jakýmsi oknem otevřeným do světa, protože tam sídlí Spojené národy a probíhá tam řada mezinárodních jednání, včetně jednání o vesmírném právu. Doufám, že tímto jsem tak si eh, vysvětlil, jaká je mise našeho institutu, který zde tedy dnes mám tu čest zastupovat. Dnes jsem byl požádán, abych eh, se zmínil o otázce konkurenceschopnosti. Dříve, než eh, se do toho pustím, bych eh, na úvod eh, rád ještě poděkoval několika lidem. Děkuje se většinou nakonec, ale já bych rád poděkoval na začátek. Nejprve panu místopředsedovi Ševčovičovi, paní komisařce Pěnkovské, DG Grow. Také bych rád poděkoval agentuře ESA a členským státům za to, že vesmír umístili uh, do popředí evropské politické agendy v roce 2016. Je to skutečně skvělý krok, skvělá iniciativa a dokument o evropské vesmírné strategii je velice příhodným a včasným dokumentem. A také samozřejmě mnohokrát děkuji Evropskému parlamentu za to, že celý tento proces podpořil, protože jde skutečně o hodně. Jak jsem ale řekl, omezím se nyní na otázky týkající se konkurenceschopnosti. Nejprve bychom asi měli definovat, co to vlastně konkurenceschopnost znamená. Není to nějaká absolutní hodnota, je to hodnota real, relativní. Konkurenceschopní jsme vůči tomu, co dělají ostatní. A konkurenceschopnost také není něco, co jednou získáte a pak už to nestratíte. Není to něco trvalého, protože je třeba počítat s tím, jak své aktivity rozvíjejí ostatní. A jaký je vývoj ve zbytku světa. A z tohoto důvodu je třeba konkurenceschopnost neustále zlepšovat. Je to taková hra bez konce. a je třeba věnovat se její podpoře neustále. Možná to není příliš eh, příjemná představa, nicméně je to tak. A existuje stále více důvodů, proč bychom v této oblasti měli být nyní ještě aktivnější než dříve. Jedním z problémů, který vyvstává při řešení otázky konkurenceschopnosti je vyhodnocení stávající pozice, ve které se nacházíme. Jak to vlastně vyhodnotit? Zde v podstatě existuje jediná možnost. Konkurovat na mezinárodním trhu. Pokud vyjdeme z tohoto předpokladu, můžeme říci poměrně jistě, že Evropská unie je konkurenceschopná, protože prokazuje svou konkurenceschopnost kdykoliv k tomu má příležitost. Ukazuje, že je schopná soutěžit na otevřeném a spravedlivém trhu a to ta dvě přístupná jména jsou poměrně důležitá. V současnosti se podílíme asi 43% průmyslového prodeje na obchodních trzích. Eh, respektive to jsou údaje, které se týkají roku 2015. To jsou tedy poměrně výjimečné v celosvětovém měřítku. No ale bych chtěl také říci, že konkurenceschopnost eh, je vlastně takovou průmyslovou záležitostí. Chtěl bych to porovnat s vědou. Nikdo by asi nespochybňoval, že vědecké společenství musí být konzultováno pokud jde o přípravu budoucích vědeckých misí. Ale pokud jde o podporu konkurenceschopnosti, tak tam již na to existuje celá řada různých pohledů. A pokud se chceme konkurenceschopností skutečně zabývat, musíme ve velké míře spoléhat na hodnocení, které provádějí samotná průmyslová odvětví která tedy musí být schopná vyhodnotit priority, kterým je třeba se věnovat, tak aby konkurenceschopnost byla skutečně podpořena. Pokud se budeme soustředovat na jiné cíle, například eh, na různé institucionální mise a podobně, tak to je jiná věc. Ale pokud se chcete zaměřit na podporu konkurenceschopnosti, tak potom by ten plán skutečně měl stanovovat průmysl, průmyslová odvětví. A v současnosti při přípravě pracovních programů v oblasti vědy a výzkumu je průmysl konzultován, ale pouze konzultován. A to nestačí. Požadavky průmyslu by měly být eh, více než pouze nějakým orientačním signálem. Jak tedy konkurenceschopnost podporovat? Ono to není úplně jednoduché. Jak vlastně tu podporu definovat? Proč vlastně potřebujeme konkurenceschopnost podporovat si veřejně? Stručná odpověď na to by byla, že potřebujeme vyrovnat hrací podmínky s ostatními hráči. Proč je to hrací pole tak nevyrovnané? Je to proto, protože existují, existuje velká nerovnováha, pokud jde o velikost domácích trhů jednotlivých světových regionů. A evropská institucionální poptávka je v současnosti poměrně omezená ve srovnání s tím, co se děje například ve Spojených státech, ale mohl bych zmínit například Rusko, Čínu, Japonsko nebo jakoukoliv vesmírnou velmoc nebo vesmírný národ. Jak jsem řekl, to procento průmyslového prodeje za Evropskou unii je 43%, což ponechává pouze 57% pro institucionální trh a to je ve světovém měřítku neslíchané, protože například ve Spojených státech je to 80%, v Číně je to 100%, v Indii je to 100%, v Japonsku je to taky 100% a v Rusku je to téměř 100%. V každém případě proto musíme počítat s tím, že institucionální poptávka v Evropě je nesrovnatelná se zbytkem světa a není to ani ksi eh, přiměřené eh, velikosti Evropy. Další věc je, čeho vlastně máme dosáhnout, abychom zajistili neomezený přístup špič, ke špičkovým technologiím ve vesmírné oblasti ve všech oblastech. Pokud nějaká společnost nebo nějaký průmysl není schopen dodávat eh, zákazníkům eh, špičkové zařízení, ak jsou ty zákazníci obchodní nebo ak to jsou instituce, tak eh, prostě z toho trhu zmizí. To je opravdu otázka života a smrti a tento neomezený přístup musí být eh, nezbytně zaručen. Jakým způsobem se to hodnotí? jakým způsobem toho dosáhnout? Jak jsem již řekl, musíme spoléhat eh, na vyhodnocení potřeb, které poskytne průmysl. Myslím si, že Evropa je v tomto ohledu ve velice příznivé situaci, protože pokud vím, neexistuje žádný světový region, kde se zástupci průmyslu sednou za jeden stůl spolu s politiky a kde je možné vypracovat koncenzuální cestovní mapy, pokud jde o to, jaké technologie jsou potřeba. A toho bychom měli využít. Samozřejmě ale je zde otázka priorit. Je třeba jak si stanovit ty priority jednotlivých sektorů, potom ty priority jaksi přes více sektorů. Otázkou je, zda má jsou zde tedy jednak politická rozhodnutí, například eh, jaká pozorování mají být eh, z vesmíru prováděna a tak dále, ale i jednotlivé sektory mají své seznamy priorit. A potom je ještě třeba zaručit eh, pomocí těch veřejných programů odpovídající výsledky. V současnosti se ty programy zaměřují spíše na, ty počát, na ta počáteční stádia výzkumu, což je důležité, ale pokud řešíme konkurenceschopnost, tak to nestačí. Konkurenceschopnost ta pochází až, ta přichází až pokud dosáhneme vysoké úrovně technologické připravenosti. A tam jde již o hotové, připravené produkty. Evropská institucionální poptávka je poměrně omezená ve srovnání s významem a velikostí hospodářství Evropy. A to má vliv na to, že rozvoj toho domácího trhu a jeho poptávka, jak si podpora této poptávky je velice dobrou iniciativou. A je zde celá řada dalších aspektů. Je zde také možnost nefinanční podpory průmyslu. například eh, Evropská vesmírná hospodářská diplomacie. Tím se také zabývá dokument komise a je to skvělá iniciativa. Financování pro vesmír, to je také eh, respektive zjednodušení přístupu k financím, podpora malých a středních podniků, to je také důležité. Co je dále důležité? Předvídatelnost rozpočtů, dlouhodobý politický závazek, transparentnost a stabilita pravidel bezpečnost infrastruktur. To jsou podmínky, které je třeba splnit, pokud opravdu chceme stimulovat soukromé investice v tomto sektoru. A jsou to podmínky, které je naprosto nezbytné splnit. A potom je zde také možnost vyvíjet inovativní eh, režimy eh, vypisování veřejných zakázek, Některé takové příklady již byly zmíněny. Já se k tomu ještě za chvíli vrátím. Byl to ten takzvaný Space X. A zde vlastně poprvé v, v té oblasti výzkumu vesmíru americká federální vláda se rozhodla, že z té pozice všemocného zákazníka, který definuje technické požadavky a všechny detaily toho rozvoje, že prostě e, přejde na pozici zákazníka a otázkou je, do jaké míry je i Evropa připravena takovýto posun provést. A úplně na závěr své prezentace, protože již patrně jsem vyčerpal čas, který mi byl přidělen, bych rád zmínil některá další témata, kterých mi se tento dokument nezabývá, která by však ale přesto byla velice zajímavá pro nějakou budoucí kosmickou strategii. Jedním z těch témat je bezpečnost ve vesmíru. Objevují se zde totiž nové hrozby, protože těch předmětů, které se pohybují ve vesmíru, je celá řada, plus je také stále více těch aktérů. A také jde o takzvané skryté vyzbrojování vesmíru. Neslyšel jsem, že by Evropa k tomu měla nějaké stanovisko. Byť je to věc, kterou je třeba řešit. uvedu zde paralelu s kyberprostorem. Potom zde máme ty rakety nebo ty eh, nosiče. Ariane 6 a Vega jsou výbornými nástroji, které jistě uspokojí většinu poptávky po službách nosičů, ale prozatím se zde nezabýváme malými raketami, pro umisťování malých satelitů. Ta poptávka je poměrně značná. Otázka je, zda si to Evropa může dovolit. A druhou otázkou je, zda je zde nějaký prostor pro instituce, anebo zda by to mělo být ponecháno na soukromém sektoru. To je také věc, nad kterou je třeba se zamyslet. A potom na druhé straně té škály vlastně máme ty obrovské, veliké rakety, v současnosti se vyvíjí vlastně pouze jedna ve Spojených státech amerických, ale Evropa by samozřejmě zde také mohla přispět v budoucnosti v rámci nějaké mezinárodní spolupráce. A to by potom, protože tedy to budoucí zkoumání vesmíru bude vyžadovat eh, takovýto silný nosič. A otázka je, zda tedy pouze využívat služeb ostatních, zda si tedy koupit ty lístky do kosmu někde u ostatních, anebo zda také přispět. A potom je zde tedy otázka vesmírného práva, řízení provozu ve vesmíru a obecně řízení zpráva vesmíru. A potom úplně tím posledním tématem je zkoumání vesmíru. Prozatím nevíme, jaké záměry v této oblasti Evropa má. Probíhá celá řada diskusí na mezinárodní scéně a já se domnívám, že Evropa by se těchto diskusí měla účastnit. Next Děkuji. Teď je, máme druhého řečníka, Eh, druhého panelu. To je pan Prunariu, který je členem eh, předsed, eh, předsednictví rumunské vesmírné agentury a je kosmonautem, bývalým nebo současným, jak je tomu, a pět, před 35 lety. No ono, přece jenom jsem se pro jistotu zeptal. Nás velmi zajímají vaše připomínky, takže máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem 103. člověkem na této planetě, kdo měl příležitost vidět krásy a zranitelnost země z vesmíru. Naše planeta je unikátní, protože z vesmíru nevidíte ani hranice, ani nějaké zájmy, intriky nebo krize. Z vesmíru vidíte pouze křehkost a zranitelnost. Úplně nás to šukuje, jak tenká je atmosféra, která zajišťuje život na Zemi. A Přitom ti, kteří e, dýchají vzduch na zemi, ji ohrožují svými kroky a ohrožují také zelené plíce planety které nám pomáhají všem dýchat. Já mám tuto zkušenost z smíru a zároveň jsem také eh, pracovala v různých organizacích na Zemi, eh, které mi, um, mě přivedly k názoru, že věda a technologie jsou zásadně důležité, stejně tak jako udržitelný rozvoj a ochota eh, mezinárodní spolupráce. Takže my lidé musíme zajistit, také našimi investicemi do budoucna, naše hodnoty jako lidstvo, jako Unie, jako národy. Já jsem se dávno účastnil jako člen eh, takové pracovní skupiny v rámci EU ISS na vytvoření studie pro eh, vesmírnou bezpečnost v Evropě. Eh, Něco z toho vám nyní přednesu. Mm, na e, oběžné dráze země asi 13 satelitů, které jsou provozovány 80 různými zeměmi a organizacemi a e, poskytují nejrůznější služby pro miliardy lidí. Evropská unie má 18 družic, které právě obíhají zemi a Eh, plánuje asi 30 eh, vypustit v následujících 10 a 15 letech, jak civilní a vojenští eh, hráči využívají vesmírné systémy pro mm, rozšiřování mm, své škály aktivit, včetně pozorování země, environmentálního monitorování, včasného varování, navigace a komunikací, co se týče Kopernikuse, zásadního poskytovatele mm, údajů o sledování země po celé zemi který byl vytvořen pro poskytnutí dostatečné míry autonomie při podporování evropských politik. Potřebujeme transparentní management, transparentní řízení, podporování podnikového prostředí a také další vytváření projektů v dalších generacích. Je také potřeba vyvážit potřebu, aby tato služba byla otevřená a užitečná, ale eh, zároveň se je potřeba eh, ponechat dostatečnou kontrolu údajů a přístupu k něm, tak abychom chránili citlivé informace. Užití Kopernika pro bezpečnostní účely možná zvyšuje možné hrozby, eh, kterém ohrožují tento systém, takže je vlastně možné, takže je vlastně důležité mm, mít jako prioritu bezpečnostní zajištění tohoto systému a jeho postupů. Co se týče Galilea, a také evropského systému GNSS a také evropského systému EGNOS, které poskytují přesné navigační služby pro letectvo, námořní, námořectvo a také i uživatele na souši po celé Evropě. Tohle to jsou vlastně projekty, které jsou velmi pokročilé a zaměřují se na to, aby zajistili silný, silné využití na trhu eh, těchto vesmírných údajů a služeb, jak ze strany veřejnosti, tak soukromého sektoru. Samozřejmě tady jde vlastně o možné eh, otázky přepracování stávající legislativy a systematické vlastně překontrolování um, kompatibility těchto vesmírných programů předtím, než předložíme jakékoliv novou legislativu nebo i nelegislativní návrhy. Máme eh, příklady, jako je třeba e-call nebo digitální eh, tachografie eh, které vlastně se týkají potom implementace polohových služeb, které vychází z GNSS, je to povinné a jsou to vlastně pilotní projekty v evropské legislativě. Potřebujeme také podpořit konkurenceschopnost evropského satelitního průmyslu a zajistit, že Evropská unie má silnou eh, vesmírnou technologickou bázi a potřebné průmyslové schopnosti, tak které ji umožní, aby vytvářela, eh, spouštěla, operovala a využívala vesmírné systémy, ať už je to technologická autonomie, zajišťování eh, bezpečnosti systému, až vlastně po úvahy na straně mm, poskytovatelů. Evropa potřebuje také nezávislý přístup do vesmíru a proto e, jsou určené evropské kroky, které jsou potřebné a které vlastně se také vztahují na otázky bezpečnosti a obrany, já si vážím, že komise se zapojuje do podpory eh, takovýchto aktivit i pro výzkum a výzkum eh, v vesmíru a také pro možné posílení využití inovativních eh, systémů pro stimulování poptávky po inovacích. Tady vlastně jde také o otázky kontrakt, eh, kontraktových eh, dohod a eh, vycházení z takzvaných Joint Technology Initiative, GTI. GTI, jak to navrhl pan Marinescu, vychází z pilotního projektu o inovativních vesmírných technologiích. To by vlastně komisi poskytlo mm, testovat průmysl v Evropě, jeho eh, konkurenceschopnost optimalizovat využití veřejných eh, prostředků pro eh, partnerství se soukromým sektorem. Všechny tyhle ty věci by samozřejmě měly vyžadovat strategický přístup se pohledu ehm, bezpečnosti, protože Vesmírné systémy jsou mětem nejrůznějších hrozeb a rizik, ať už jde o kolize, Eh, potom eh, třeba s jinými vesmírnými objekty, předměty, nebo také vůbec jde o mm, vesmírné počasí, eh, problémy se signály, útoky, kyberútoky a tak dále. Abychom zareagovali na všechny tyhle ty hrozby, potřebujeme nejrůznější nástroje. Eh, tyto hrozby a také vlastně možné eh, reakce na ně jsou podobné pro všechny zainteresované strany, ať už jsou civilní, komerční nebo vojenské, je potřeba vytvářet společná řešení. Evropská vesmírná komunita by mohla um, jenom čerpat ze strategického myšlení, které by posílilo um, jaksi schopnost přežití vesmírných systémů a snížilo by závislost na externích aktérech a také by zajistilo udržitelné prostředí pro aktivity ve vesmíru. Tady vlastně jde samozřejmě také o schopnost vnímat vesmírný, vesmírné prostředí a jeho vývoj. Efektivní ochrana aktiv ve vesmíru také vyžaduje, abychom eh, zapracovali bezpečnostní úvahy do strategických, politických, technologických a finančních rozhodnutí v, v průběhu všech fází eh, vesmírných programů. Rok 2006 je kritickým rokem pro eh, vesmírnou bezpečnost Evropy. Mm. Původní služby Galilea budou ehm, nastartovány, také Kopernikus eh, bude nadále poskytovat data využitelná pro bezpečnost a obranu. Předpokládá se, že konsorcium SSC nadále poroste. Evropská unie nyní pracuje také na eh, Evropském obraném akčním plánu, kde chce také využít synergie mezi bezpečností a obranou, zejména v oblasti vesmíru. A konečně Evropská eh, komise předkládá novou vesmírnou strategii pro Evropu a ESA také má eh, předložit svoji vlastní vesmírnou bezpečnostní politiku. Strategické společné myšlení, co se týče vesmírné bezpečnosti, může být eh, důležitým prvkem těchto iniciativ nebo je může důležitě doplňovat. Zároveň také potřebujeme, abychom i nadále vedli vesmírný dialog se strategickými mezinárodními partnery, využívali ekonomickou diplomacii a obchodní politiku, aby to vedlo o otevření nových trhů pro evropské společnosti pro řešení globálních výzev. Mr. Chairman, thank you for your attention. Uh, thank you, thank you very much. Děkuji. To bylo velmi zajímavé. Děkuji za tyto připomínky, za tento projev. Nyní otázky. Pan Marinesku, prosím. Děkuji. Ehm, vyslechli jsme si, co to znamená eh, konkurenceschopnost, to je velmi důležité pro hm, průmysl, je to také velmi důležité pro občany i pro mě. Znamená to, že naši evropští občané a také evropské instituce by mohly mít přístup ke stejným nebo možná i více službám než v jiných oblastech. A to ještě v lepší kvalitě. Mě by tedy zajímalo, jaký je váš názor na tuhle věc. Je na tom Evropa stejně jako třeba Asie nebo Evro- USA? A co bychom měli udělat pro to, abychom situaci zlepšili, pokud to je nutné? Že to je velmi důležité. Máme nahoře satelity, ale musíme je také využívat. Je potřeba, aby to bylo účinné také pro eh, ekonomiku a občany. Na pana Prunáriu mám otázku. Eh, hovořili jsme vlastně o průzkumu vesmíru, zkoumání, a protože vy jste ve vesmíru byl, byste tam nahoře, co si myslíte o zkoumání vesmíru? Měli bychom se více zapojit do téhleté oblasti vesmírných aktivit? protože v tuto chvíli myslím, že nic eh, konkrétního naplánováno nemáme. Tak nevím, bylo by zajímavé něco takového udělat nebo ne. Já si myslím, že by to mělo být velmi zajímavé. Děkuji. Děkuji. Pan Kohlíček, prosím. Thank you much, sir. I would like to pose... Děkuji. Jenom dvě otázky. První, konkurenceschopnost, která je velmi důležitá, to je pravda. Eh, jaké další prvky potřebujeme, abychom um, nastartovali a sledovali uh, satelity? To znamená prvky, které potřebujeme jak pro satelity, rakety, jiná zařízení na Zemi. To je tady první otázka. A potom, co se týče třetích zemí eh, mimo Unii. Druhá otázka. Máte za cíl eh, proskoumávat vnější vesmír, to znamená vesmír, který je eh, vzdálenější než stacionární satelity. To znamená směrem k, ke Slunci, k jiným planetám systému. Děkuji. Děkuji. Pokud se mohu zeptat pana Tortory. Nakolik se zapojujete jako instituce do programu Horizon 2020? A Jak můžeme zajistit, že Horizont 2020, protože ta vaše prezentace byla všeobecná, takže ten Horizont 2020 nám poskytne mm, průmyslovou konkurenceschopnosti. Já jsem se dívala na ty vaše slajdy, na vaše vysvětlení a tak by mě tedy zajímalo, co by se ještě dalo udělat s horizontem 2020 a další věc, za třetí, Vesmírný úspěch závisí na tom, zda americká vláda se stane spotřebitelem a co v Evropě. My tady čekáme na, na to, že Evropská unie, členské státy se stanou spotřebiteli v budoucnu. To jsme tak vzdáleni eh, té situaci v USA. A potom taková myšlenka měsíčné vesnice. Měli bychom něco takového podpořit? To je otázka, kterou kladu vám oběma, protože je velmi důležitá. Protože generální ředitel ESA eh, navrhl něco takového, on přijde nás přijde za pár týdnů. Jak podpoříme soukromé investice do vesmírných projektů. EFSI je vlastně takový taky eh, dobrý příklad. Takže jedna z mých otázek um, už byla na pana Pronariu, já ještě přidám jednu. Evropský obraný fond, který navrhuje Juncker, by možná mohl na pomoci využití evropských vesmírných, eh, eh, vesmírného majetku. Jak to vnímáte vy? Jak vnímáte využití takovéhoto, eh, takovýchto aktiv a jaká jsou hlav, jaké jsou hlavní hrozby pro tyto vesmírná aktiva v Evropě? Technická, politická, finanční určitě. někdy nemáme dost peněz. Takže pokud byste byl tak hodný odpově- nebo laskavý oba zodpověděli na moje otázky. Děkuji vám za velmi zajímavé dotazy. Za prvé pan Marinesku. Ano, nevidím důvod, proč by se Evropa měla nějak stydět za to, co v tuto chvíli dělá. Řekl bych, že Evropa v oblasti vesmíru má určitě výrazné postavení na mezinárodní scéně, je velmi uznávaná. Má významné výsledky ve, eh, v kosmické vědě, eh, v poznacích o Zemi, máme znalosti v oblasti eh, nosičů a tak dále. Takže Řekl bych dokonce, že oblast vesmíru je jedna z těch oblastí, kde Evropa dosahuje vynikajících výsledků. A je pozoruhodné, že se Evropě podařilo toho dosáhnout, přičemž na to vynaložila jen zlomek toho, co ostatní v porovnání se svým HDP. Takže ne, v tuto chvíli nevidím důvod, proč bychom měli být nějak zahanbeni pokud jde o kvalitu a konkurenceschopnost Evropy v tomto sektoru. Pak tu byla otázka na průzkum. Měla by tu Evropa hrát roli nebo ne? Velmi často slýcháme, že není ta pravá chvíle, protože zažíváme hospodářskou krizi a tak dále. Pokud ale budeme čekat až do chvíle, kdy budeme mít tolik peněz, že nebudeme vědět, co s nimi, a až na tu dobu budeme odkládat vstup do průzkumu vesmíru, tak se toho nikdy nedočkáme. Takže spíše bychom si, bychom si tu otázku měli položit opačně. Může si Evropa dovolit zcela chybět v budoucí mezinárodní spolupráci, která nutně nastane? protože tyto věci jsou teď v pohybu. Vývoj se ubírá směrem k průzkumu sluneční soustavy a dále. A já bych na to zareagoval tak, že Evropa si dělá ambice stát se znalostní ekonomikou a rozhodně by tedy měla hrát úlohu i v této oblasti. Tato úloha by tedy měla být definována, měli bychom si určit nějaké ambice. Dále pan Kohlíček se ptal na SST, monitoring toho, co se děje v těch nižších sférách, nižších orbitálních trhách. Komise se tím teď zabývá ve svém dokumentu o programu SST. To jsou snahy, které je třeba uvítat. Ale zjišťování poznatků o vesmíru a sledování, to vše závisí na tom, co se dá dělat ze země. Vychází se z posouzení a předpokladů, že výrazně využíváme pozemní pozorovací systémy pro sledování předmětů na oběžné dráze, ale má to své meze. Jde o velikost objektů, které mohou být sledovány. A pak také je tu otázka, jak Evropa získá přístup ke znalostem o menších objektech, které nemohou být sledovány ze země. Takže zřejmě po SST musí následovat další krok SSA a systémy pozorování přímo na oběžné dráze, aby se sledovaly předměty jako třeba vesmírný odpad, úlomky a podobně, kterých je stále více, stále ještě vytváříme více takovýchto objektů takže situace se stále zhoršuje a určitě máme dobrý důvod se znepokojovat. Zatím teď spoleháme na kapacity USA v této oblasti. Není důvod, proč bychom měli přestat využívat kapacity USA, ale jak slepí chceme být? To je otázka. Já nemám teď ještě odpověď přímo na ní ale je to otázka, kterou je třeba se zabývat. Dále, pan Buzek hovořil o horizontu 2020. Teď eh, zatím nejsme zapojeni do horizontu 2020. Čeká nás jednání s Evropskou komisí, abychom se pokusili zvážit, eh, jak dále postupovat. Horizont 2020 a konkurenceschopnost. Vítám snahy, které komise podnikla aby zareagovala na očekávání průmyslu v této věci, ale rozhodně se domnívám, že je to otázka celkového řízení programu, aby průmysl měl větší slovo v definování programů, ve výběru a prioritizaci činností. Teď eh, SpaceX a situace spotřebitelé a zákazníci. To je samozřejmě velmi zajímavý bod. K tomu dvě připomínky. Nejprve, kdyby SpaceX byl program NASA, tak by rozpočet NASA odhlasovala jenom Kalifornie. SpaceX vychází z omezených inovací a radikální optimalizace průmyslových organizací. Takže jde do soustředění těchto aktivit do jednoho místa do Kalifornie. Nedochází k žádné distribuci činností napříč různými státy. Tento program by v každém případě nemohl vzniknout jen ve veřejném rámci. Nepochybně. Proto došlo k přesunu z pozice klienta do pozice spotřebitele a bude docházet k nákupu služeb. A s čímkoliv SpaceX přijde, to odkoupí. Myslím, že v Evropě jsme ještě hodně daleko od tohoto typu závazků. Neříkám, že bychom měli kopírovat model SpaceX. Myslím, že například Ariane 6 je významný krok správným směrem, ale je to kompromis. Zvážíme a trh rozhodne, jestli tento kompromis stačí nebo ne. Zatím je, myslím, příliš předčasné říkat k tomu ještě něco definitivního. Jak bychom mohli povzbudit soukromé investice. Má to celou řadu podmínek, jak jsem řekl. Pokusím se pár vyjmenovat. Za prvé je potřeba prokázat úroveň výkonnosti, dále zabezpečit dlouhodobou stabilitu, dlouhodobé závazky. Uvedl bych příklad Galilea. Pokud se domníváte, že pokaždé, když se Galileo dostane do problémů a ty problémy nastávají, to se stává, technologické problémy či selhání při vyslání a podobně. Pokaždé slyšíme hlasy spochybňující úroveň investic. Podívejme se na GPS. GPS zažilo mnoho problémů, věřte mi to. A ty problémy byly možná mnohem výraznější než u Galilea. Slyšeli jste někdy jediný hlas, který spochybňoval relevantnost GPS? Ze strany USA nikdy. A skutečně s ním o dni, kdy evropští političtí představitelé pronesou důrazné veřejné prohlášení, že ano, Galileo prochází problémy, ale je tu a zůstane tu, ať se stane cokoliv. Tento typ prohlášení by byl velký krok, který by ujistil soukromé investory o stabilitě a trvalosti této infrastruktury. Dále bezpečnost těchto struktur. Je to rostoucí obava kvůli vesmírnému odpadu, úlomkům a podobně, ale také se objevuje celá řada dalších výzev a hrozeb. A to je nepochybně také věc, kterou je potřeba řešit. Předpokládá to značný vývoj, regulaci, mezinárodní diskuze. Toho nelze dosáhnout pouze mezinárodně. Uvedl bych paralelu mezi kyberprostorem a vnějším vesmírem. To jsou dva, abych tak řekl, nehmotné prostory, které mají mnoho společných rysů. Jednak jsou jakýmsi společným statkem lidstva. Jsou výrazně využívány všemi lidmi na světě. Dále jsou to dva typy prostoru, kde nemáme žádný mezinárodní systém řízení. V kyberprostoru nebo vnějším vesmíru může každý jednat, jak chce, na základě vnitrostátních úprav či žádných. A konečně pokud jde o minimální pravidla korektního chování, pokud jsou tato pravidla porušena, nikdo nic neříká, takže tu chybí řízení. A konečně je tu určitá skrytá organizace v obou případech. A rád eh, bych tady uvedl tuto paralelu, protože v kyberprostoru je možná jednodušší to vysvětlit, ale ta paralela je velice relevantní a situace v, ve vzdáleném vesmíru je v tuto chvíli celkem znepokojivá. Takže myslím, že jsem odpověděl na většinu otázek. Děkuji. A ta vesnice na měsíci, Dobrá. Myslím si, že jsem se k tomu už vyjádřil, protože to patří k průzkumu vesmíru a k budoucímu potenciálu rozvoje. Řekl bych, že mimo ISS je měsíc rozhodně tím dalším logickým krokem, ať už se chceme dostat kamkoliv. Měla by to být vesnice nebo lunární infrastruktura, to už je jiná věc má technické i rozpočtové důsledky. Teď jsem na řadě já, pane předsedo. Nejprve tedy k průzkumu vesmíru. Myslím, že průzkum je v prvé řadě faktorem pokroku a znalosti. A Evropa nemůže zůstat pozadu získávání dalších poznatků a dosahování pokroku při proskoumávání vesmíru. Poznatky o sluneční soustavě, o hvězdách, o galaxiích, to znamená dozvědět se také více o utváření země a o původu života. To je zase zásadní pro předvídání toho, co se stane do budoucna s námi, s naší planetou. Jak víte, teď se hodně zaměřujeme na Mars. Zdá se, že před mnoha lety, možná miliony let, na Marsu existovala voda. Existují důkazy, že půda je erodována kapalinou. Co se s touto planetou pak stalo? Musíme to proskoumat, abychom našli odpovědi a abychom zabránili něčemu podobnému na Zemi. Je to jeden z důvodů, proč provádíme průzkum. Současně z vesmíru pochází mnoho hrozeb. Vesmírné počasí například má vliv na elektroniku satelitů a dalších komunikačních prostředků ve vzduchu, může ovlivnit dráhu letadel a to má velké náklady. Průzkum nám musí pomoci zjistit, co znamená tento fenomén. Je třeba ho studovat a přijít s technickými opatřeními, abychom se takovýmto problémům vyhnuli do budoucna. Podobně asteroidy, to je také hrozba pro Zemi. Zkuste si představit, že v roce 1908 tunguský asteroid eh, srovnal se zemí 2000 čtverečních kilometrů lesa a ty ionizační efekty byly pozorovatelné v Anglii nebo v severních zemích a přitom ten asteroid měl průměr jenom 45 metrů. V roce 2013 eh, asteroid spadl poblíž Uralu v Čeliabinsku. Rozbil okna v celém městě, poškodil mnoho budov a více než 1300 lidí bylo zraněno. Snažíme se teď dozvědět se více o tomto fenoménu asteroidů. Ten aspekt je teď eh, studován v OSN velmi dobře vždy dvě instituce jsou schváleny, například eh, Mezinárodní síť pro asteroidy a poradní skupina pro vesmírné mise. Všechny důležité vesmírné agentury, včetně evropské, jsou zapojeny. To znamená, průzku, provádí se průzkum, studie a dopady, zjišťují se účinky na Zem. Nemusím zacházet dále. Co to znamená průzkum? To je v prvé řadě spolupráce. Průzkum se zaměřuje na problémy, které mají dopad na celou planetu, na celou země kouly. V tomto smyslu spolupráce mezi velkými kosmickými agenturami obnáší mnohem větší náklady, než si může dovolit jeden stát nebo jeden aktér, USA nebo Čína. To znamená, je nutná spolupráce, velké finance a sdílení. A myslím, že tady můžeme najít také prostor k mírové spolupráci mezi zeměmi. Teď ta vesnice na, vesmír, eh, vesni, vesnice na měsíci. K tomu bych řekl, že to je také otázka průzkumu. Současně je to otázka budoucích přínosů pro Evropu. O jakých přínosech mluvím? Například na měsíci je mnoho přírodních zdrojů, které by bylo možné využít. A v určitém rámci by mohlo být jednodušší a levnější je využívat právě na měsíci. Někteří se zabývají vodíkem 3 na měsíci. To je plyn, který lze využít k výrobě energie. A to by mohlo zase podpořit průzkum vycházející z měsíce na jiné planety. Samozřejmě vesnice na měsíci je koncept, není to ještě projekt. Je to koncept, pomocí kterého mají evropské země pochopit nezbytnost jít dál, proskoumávat, dosáhnout znalostí a pokroku s využitím nejbližšího nebeského tělesa měsíce. Pouze 380 tisíc kilometrů. Tolik tedy k vesnici na měsíci. Teď pokud jde o obraný fond Evropské unie, který prosazuje předseda Juncker. Evropa jako každý jiný světový subjekt zabývající se vesmírem je ohrožena různými faktory. Řekněme vnější faktory, jak jsem řekl, vesmírné počasí, asteroidy a tak dále. A pak jsou tu také lidské faktory. Útok, kterého se mohou dopustit nepřátelé, nestátní nepřátelé, nestátní aktéři. Jak víme, terorismus se vyvíjí a můžeme uvažovat o tom, že dříve či později by se teroristické skupiny mohli dostat do té fáze, že využijí vesmíru. Mohli by získat zdroje na takovéto projekty, ohrozit evropské i jiné systémy. A musíme být tedy připraveni, abychom čelili těmto novým výzvám a hrozbám, také kybernetickým hrozbám. do obraných systémů vkládáme hodně zdrojů. Čím více zdrojů vložíme do bezpečnosti, čím, tím dříve budeme mít praktické výsledky. Nesmíme zapomenout na to, že historicky vzato rozvoj kosmických aktivit, třeba v bývalém Sovětském svazu nebo v USA, byl nejprve zaměřen na vojenské záležitosti, solidní struktury, bezpečné systémy. Evropa pokulhávala za všemi těmito aspekty. Evropa zahájila programy s pomyšlením na občany, aplikace a pak se začala zamýšlet nad bezpečností vlastních systémů. Teď Tedy vítám všechny iniciativy, které se snaží združit všechny tyto aktivity na evropské úrovni a financovat je a připravit společné strategie. Speeches. Já vám mnohokrát děkuji za velice zajímavé promluvy a také za podrobné odpovědi. Bylo to opravdu velice zajímavé poslouchat vás a dozvědět se více o problematice vesmíru. Děkuji také všem svým kolegům, asistentům a poradcům, že zde zůstali. Výbor ITRE se opět sejde 28. a 29. listopadu, takže již brzy, za tři týdny. Mnohokrát vám ještě jednou děkuji a doufám, že veškeré budoucí průzkumy nejen průzkumy měsíce budou pro Evropu úspěšné a vám, kteří reprezentujete vesmírnou politiku Evropské unie, také přeji hodně štěstí. Děkuji. Okay,